Bien. Bonjour. Eh, dobrý den. Kvórum výboru Regi jsme dosáhli a proto se bez prodlení pustíme do práce. A navrhuji, abychom změnili program. Dnes dopoledne jsme měli hovořit o rozpočtu na rok 2020. Dále budeme mít schůzi koordinátorů a máme tady celou řadu rozhodnutí, která musíme učinit eh, jednak eh, tedy eh, k procedurálních záležitostí a já navrhuji, abychom bod 4, to znamená souhrný rozpočet na rozpočtový rok 2020, abychom to přesunuli na odpoledne po naší rozpravě s finskou s finským předsednictvím. Souhlasíte s tím? Nikdo není proti. Máte nějaké připomínky k našemu programu? Nikdo nemá žádnou připomínku? Pan, pan, pan Rože, pane předsedo, dovolte, abych eh, promluvil. Eh, eh, vážení kolegové, chci promluvit jménem skupiny ID. Nejsem jsem tady nový, ale nejsem nový v politice, jsem kolist, eh, zastánce Charlesa de Gaulle, golista. Eh, pracoval jsem s paní Le Pen a předtím také s Michelem Debré, otcem francouzské ústavy, premiérem eh, pana generála de Gaulle a také poslancem. Také jsem spolupracoval s panem Žakem Širakem a naučil... Pa, pane Ruže, chcete se vyjádřit k hm, řízení k jednacímu řádu? Prosím vás, vyjádřete se k jednacímu řádu. Ano, já bych chtěl připomenout pravidlo, pokud jde o Dontovu metodu. Hovořil jsem o tom, že po boku těchto osobností jsem se naučil, že rostete, pokud respektujete své protivníky a proto vás vyzývám k tomu, abyste respektovali Dohontovu metodu pokud budete respektovat tyto pravidla, budete respektovat demokracii a tím budete eh, respektovat také milion voličů, kteří v Francii a v Itálii přivedli eh, naši frakci eh, k, do Evropského parlamentu a budete respektovat poslance, kteří tady byli zvoleni do ID, voliči, budete respektovat voliče a budete tedy respektovat i naše funkce, na které máme nárok. Dobře, děkuji. Chtěl bych vám říci, že náš výbor REGI a rodina ultraperiferních regionů ztratil, je zarmoucená, protože jsme ztratili kolegu André Bradforda, který zemřel v červenci bylo mu 48 let, byl zvolen za poslancem za sociální demokraty a to za Azorské ostrovy. A pro mě bylo velkým potěšením, že jsem ho mohl uvítat na našem výboru, protože André byl velkým a neúnavným obhájecem ultraperiferních oblastí. Bohužel ovšem nemůže spolu s námi zde zasedat a já bych mu chtěl vyjádřit upřímnou soustrast jménem nás všech. Chci eh, se takto vyjádřit jeho rodině, jeho eh, kolegům, sociálním demokratům i všem ostatním. Máme tady kondolenční knihu, eh, která je umístěna u hemicyklu a já vás vyzývám k tomu, abyste tam vyjádřili své svou soustrast a dále bych eh, rád eh, dal slovo Pedro Marquezovi, kolegovi z Portugalska, předtím, než budeme eh, pokračovat minutou, minutou ticha a tou uctíme tohoto kolegu. Děkuji, pane předsedo. Já nevím, jestli tady máme překlad z portugalštiny. Chtěl bych hovořit portugalsky. Dobře, děkuji. Děkuji za vaše slova. Děkuji našim kolegům za vyjádření solidarity. Je to velká ztráta, je to pro nás velmi těžký začátek tohoto mandátu. André byl neúnavným eh, zastáncem eh, těchto odlehlých regionů, bojoval za tyto země, které miloval a stal se během naší spolupráce pilířem naší delegace a já si myslím, že by tady jistě skvěle naplnil své úlohy, měl a úžasnou rodinu, děti. A bohužel byl tedy vyrván osudem ze života a portugalská delegace ztratila jednoho z nejdůležitějších politiků naší generace. A jsme velmi rádi, že tento výbor i Evropský parlament tímto způsobem uctil památku našeho kolegy. My v tomto výboru dále budeme hájit eh, vlajku Azorských ostrovů, tedy uh, chceme tedy uctít tuto památku touto vlajkou. Děkuji. Děkuji. A nyní prosím, uh, abychom minutou ticha uctili jeho památku. Merci. Comme vous le savez, nous allons... A jak víte, budeme pokračovat eh, v hlasováním, tak abychom eh, doplnili naše byro, protože na posledním zasedání našeho výboru jsme eh, zvolili prvního místo předsedu, ale nyní musíme pokračovat a volit druhého, třetího a čtvrtého místo předsedu. Rád bych připomněl jména kandidátů, kteří se eh, přihlásili na sekretariátu a chtěl bych požádat ty, kteří Přejete si promluvit? Paní Kretu bude nahrazena Marie Grapiny za sociální demokraty. Paní Grel nahradí Tonino Pikula. Paní Solis Susana eh, bude nahrazena paním Potos a Dále Uzbekič Viktor bude nahrazen Laurence Ferrat a GUE NGL Martina Mitchell bude nahražena Dimitrisem Papalimudy a, a paní Gema Kiara bude také další náhradnicí a pan kolega Bokovič bude za skupinu GUE nahražen, nahrazen kolegou Buda. Jsou zde nějací další eh, kandidáti, kteří byli jmenováni ne dobře. Můžeme tedy začít hlasovat o druhém místopředsedovi. Kvórum je dosaženo. A proto bych chtěl požádat politické frakce, aby um, nám nahlásili kandidáty na druhého místo předsedu. Někdo se hlásí o slovo? Máte slovo? Omlouvám se, pane předsedo. Mám něco k jednacímu řádu. Chtěli bychom odložit hlasování o čtvrtém místo předsedovi na dnešní odpoledne, anebo ještě lépe na září. Rádi ehm, bychom odložili to rozhodnutí. Dobře. Eh, nyní budeme hlasovat o druhém místopředsedovi. Máte eh, kandidáta? Eh, Renewed Europe má slovo. Děkuji, pane předsedo, dámy a pánové, je mi potěšením představit vám pane Kristiana Guinea, Eh, který sedí po mé pravici. Chtěl bych ho představit jako našeho kandidáta na pozici druhého místo předsedu výboru Riky. Kristián eh, strávil velkou část své kariéry eh, jako novinář, kde pracoval ve prospěch evropských myšlenek ve své zemi a také působil jako ministr pro evropské záležitosti v Rumunsku. Myslíme si, že je velmi angažovanou a respektovanou osobností a jistě by mohl odvádět skvělou práci pro výbor Regi. Děkuji. Musím se zeptat kolegy Ginej, zda souhlasí. Souhlasíte dobře. Mohu tedy konstatovat, že jste vyplnil prohlášení o finančních zájmech a také prohlášení o kodexu chování. V tuto chvíli uděluji slovo kolegovi. Sí, grazie, presidente. No, děkuji, pane předsedo. Já bych chtěl pochopit, zdáli ten návrh, který zde byl učiněn, to znamená kandidatura na druhého předsedu, takže zdáli ten návrh tedy odložit volbu čtvrtého, tak já se ptám, zdáli eh, to uděláme a bylo by to dobré vědět to předem, tedy bylo by to užitečné pro kolegy vědět, zdali dojde k tomu odložení. Eh, je to v podstatě již většina, to znamená, že většina se již dohodla, jak se to zorganizuje, což podle mě by bylo neuvěřitelné v podstatě vyloučit některé frakce a pokud již je to hotová věc a všechny ty eh, tedy pravidla, eh, postojů a chování vůči všem skupinám jsou takové, no tak to musíme vědět jež, předtím, než budeme hlasovat tedy o druhém, třetím předsedovi, tady dojde k odložení toho čtvrtého. Já jsem to oznámil na začátku. Dnes dopoledne budeme volit druhého, třetího a čtvrtého místo předsedu. Zaznamenali jsme zde jednu kandidaturu a pouze jednu kandidaturu na post druhého místo předsedy e, skupina Renew Eh, předložila kandidaturu pana Gineji. Žádná jiná kandidatura není, tudíž navrhuji, abychom volili aklamací a zvolili takto kolegu Gineu. A já bych rád, aby přišel sem za předsednický stůl a posadil se vedle kolegy Edmana. selon la même procédure. A podle stejného postupu nyní budeme volit třetího místo předsedu. Pa, do. Není zde žádný další náhradník, takže já eh, bych rád znal vaše kandidatury, pan Konzelino, za socialistickou skupinu. My navrhujeme Adriana Dragose kolegu na post třetího místo předsedy eh, z rumunské delegace. Notre collègue Dragos. Dragos souhlasí. Ano. Vous avez dûment rempli. Vy jste řádně splnil povinnosti vyplývající z prohlášení zájmu a žádnou jinou kandidaturu nemáme, tudíž můžeme vás zvolit aklamací. Pane předsedo, já jsem chtěl, aby se pokud možné normálně hlasovalo a ne volilo aklamací, pokud by to šlo. No, když máme jednoho kandidáta, jenom jednoho, no tak volba aklamací je daná věc. Merci. Děkuji. Můžete přijít sem k nám. un rappel au règlement. Technická procedurální připomínka. Ano, pane předsedo, jenom bych chtěl pochopit ten princip hlasování, protože ve výboru EMPL například, eh, tak tam my jsme volili jednoho kandidáta a my jsme hlasovali regulérně. To znamená eh, teď, ale tady se eh, dozvídám, že v případě, eh, když je jenom jeden kandidát, tak tady se volí aklamací, tak bych chtěl to vysvětlit. No, není to nutné, aby výbor Regi eh, v podstatě kopíroval to, co dělají další výbory. My si určujeme vlastní pravidla a je to na předsedovi rozhodnout. A já si myslím, že když máme pouze jednoho kandidáta, tak přece není třeba věci komplikovat. A volba aklamací je celá vhodná. A nyní přejdeme k volbě čtvrtého místo předsedy. Jsou zde kandidáti. Dám slovo panu Novakovovi za EPP. Děkuji, pane předsedo. Poprvé mám potěšení zde eh, předložit kandidaturu jedné ženy eh, v zájmu genderové rovnováhy. Je to potěšení mm, jmenovat Isabelu B. Humer, která podle mě mm, splní veškeré požadav, požadavky, které se kladou na místo předsedu, již prokázala, že je schopná pracovat v oblasti regionálního rozvoje, takže je ze Španělska, a rád bych tedy, aby jste ji zvolili. Děkuji. Très bien. Madame Isabelle Benhomea. Děkuji, paní Isabel Benhomea. Souhlasí? Sí, acepto. Ano, přijímám. Très bien. Je constate que vous avez... Že ano, řádně jste splnila hm, prohlášení zájmu a stejně i prohlášení eh, týkající se etického kodexu. Jsou zde další kandidáti? Ano? Ano, vzhledem k tomu, že jde tady o e, kritéria, která je třeba uspokojit, to znamená kvóta, ženská kvóta, tak ID navrhuje opět ženu Francesku Donato, což je osoba zcela schopná splnit funkci. Čtvrté místo předsedkyně je ze Sicílie eh, a je to země, kde se aplikují politiky soudržnosti a je to osoba, která, má, která splňuje veškeré tedy charakteristiky, včetně těch politických, aby mohla plnit řádně funkci čtvrté místo předsedkyně. Děkuji. Děkuji. Kolegyně Francesca Donato souhlasí. Výborně, vy jste také splněla eh, veškeré povinnosti vyplývající z prohlášení o střetu zájmu a tudíž máme zde dvě kandidátky, jsou zde další kandidáti, nevidím, tak navrhuji, abychom tedy přistoupili k hlasování elektronickému, tedy k elektronické volbě. A takže prosím, prověřte si, že máte hlasovací kartičky a budeme hlasovat tajně, bude to tajná volba. Donc, celles et ceux takže ti a ty, kteří si přejí eh, zvolit kandidátku EPP Isabel eh, Benjumea, zmáčknou zelený knoflík. A ti, kteří chtějí zvolit kandidátku ID, paní Donato, tak zmáčknou červený knoflík. V zásadě nebudou zdržení se hlasování. Ale ti, kteří se chtějí zdržet, tak samozřejmě mohou zmáčknout bílý knoflík. Je to všem jasné, takže připomínám, že toto hlasování je tajné, je to tajná volba a tímto zahajuji hlasování. Le vote. Uh,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 26 eh, pro Isabel Benjumea, 8 pro naši kolegyni Donato a Isabel Benjume Benjumea je s tímto zvolena čtvrtou místo předsedkyní. Et je lui demande de rejoindre la tribune. Prosím, pojďte sem k nám za předsednický stůl. Chci poděkovat politickým skupinám, že eh, respektovali eh, pravidlo, že je třeba mít vyvážené předsednictvo, pokud je o pohlaví i pokud je o geografické rozložení. Takže máme zde kompletní předsednictvo a nyní můžeme zcela seriózně začít pracovat. Dnes odpoledne nás čeká významná schůze s finským předsednictvím. A poté bude následovat rozprava o rozpočtu na rok 2020. Za chvíli se sejdou koordinátoři a chci vám k tomu říci, že ve chvíli, eh, kdy začnou dovolené, eh, tak po dovolených tedy začneme velice intenzivně, protože určitě budeme muset zahájit celou řadu trialogů o všech fondech, které spadají do naší kompetence, to znamená soudržnost a potom i ty, které spadají pod obecné nařízení. Čekají nás velké výzvy zde ve výboru Regi a chci vás upozornit na bitvu, kterou je třeba vést s radou, s Evropskou radou. Je to bitva o rozpočet, zcela zásadní. A myslím si, až na pár výjimek možná, že každý a každá z nás zde ve výboru my jsme eh, bojovníci a bojovnice za regionální politiku. I bojujete ve svých zemích. A proto je třeba, abyste šířili osvětu, informovali vaše vlády a přesvědčovali, že soudržnost musí mít dostačující rozpočet tak, abychom mohli eh, přijímat dynamické programy bez jakýchkoliv skluzů. Je to eh, rozhodující bitva, kterou povedeme my jako výboregy, musíme eh, mluvit silným hlasem. I dnes odpoledne tedy si vyslechneme eh, projev finského předsednictví, poněvadž finské předsednictví pro nás bude rozhodující právě proto, abychom se připravili na vyjednávání o eh, CFP a tedy o možná bychom to i uzavřeli snad. Takže navrhuji, abychom se sešli dnes odpoledne a teď bych chtěl požádat koordinátory, aby zůstali zde v sále a eh, s ostatními členy se sejdeme dnes odpoledne v 15 hodin, kdy přijde finské předsednictví a eh, i žádám tlumočníky, aby zde zůstali na schůzi koordinátoru.